Rosianics. Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych opět zahájil naše odpolední hlasování. Myslím si, že dnes dopoledne jsme měli velice zajímavé zasedání a budeme pokračovat ve včerejším jednání. Začneme bodem 10 na cestě k Evropské energetické unii. Pane, asi si chcete k tomu ještě něco říci? Není tomu tak. V tom případě se dostaneme bezprostředně k hlasování. Kompromis jedna, kdo je pro? Zdržel se přijato. A teď se dostáváme k sedmičce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je uh, ukončeno. Mal machen, doch jetzt. Musíme to udělat ještě jednou. Prosím vás pěkně, ještě budeme hlasovat jednou. Ano, zahoji hlasování. Ach ja, Kata. Kata. <laughs> Die Abstimmung ist geschafft. Eh, ukončuji hlasování. V ALDE jeden navíc a u zelených je jeden navíc. Jeden vám zu viel. Aber es hat dennoch keinen Einfluss. No, ale to stejně nemá vliv. Nebylo jich moc, říká pan předseda. Bei 58 waren von denen jeweils einer zu viel, das hat's angezeigt. No, nevadí to. Rozdíl je takový, že to bylo přijato 30 ku 25 hlasům. Dostáváme se k osmičce. Kdo je pro? prosím, zvihněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se přijato. Obdobná většina, kompromis 2, pro, proti, zdržel se přijato. 14, 15, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Stále ještě eh, tady je příliš mnoho lidí. Jeden navíc z eh, Evropské lidové strany, jeden z ALDE a jeden zelený navíc. Pořád ještě jeden zelený navíc. To by mohl každý tvrdit. Wrong there. There are five people. Alde, einer zu viel, oder? Alde, je jeden navíc, nebo je to u vás pořádku? Chairman, what comes to ALDE? We are six and we... Co se týče ALDE, je nás šest a mělo by nás být osm. Takže není možné, aby nás bylo příliš mnoho, naopak je nás příliš málo. This remark is debatable. <laughs> no, to se dá i spochybnit. Noch einmal abstimmen. Ich lasse mich jetzt Noch ještě jednou. 17. 17. It's opened. Zahajuji hlasování. It's closed. Končeno. 29, 28. 29 ku 28 přijato. 18. Pro proti, zdržel se elektronicky. Osmnáctka. Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Mit 31. 31 ku 22 přijato. 19 pro. Proti zdržel se přijato. Kompromis 3 pro proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdržel se přijato. 39 pro, proti, zdržel se přijato. 40 pro, proti, zdržel se přijato. 41 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 5, kdo je pro, proti zdržel se přijato. 45 pro, proti, zdržel se, tak to ještě jednou, 45 pro, Proti. Přijato. Check. Trola. Abstimmung ist geschlossen. Ukončuje hlasování. za, tak bylo to přijato eh, na vzdor jednomu hlasu navíc zelených. 90, 49 eh, pardon, pro, proti, zdržel se přijato 50 pro, proti, zdržel se přijato elektronické hlasování o celém. Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Jedna padesát ano, deset ne a jeden hlas se zdržel, takže přijato a srdečně blahopřeji. Wir kommen nun zu dem Bericht äh, Tenok. Se dostáváme k Tanokově zprávě. Was zu sagen? Pan kolega Tenok tomu ještě chce něco říci, nikoliv, takže zahajujeme hlasování. Ja, Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Da er musste noch mal was sagen. Antrag 1 dafür. Äh, návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 1 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Äh, návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 13, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Návrh 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 28, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. 30, kdo je pro, proti, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 33, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se schváleno. 40, eh, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se zamí- schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 56 pro, prověříme 55. Socialisté byli pro a já jsem možná byl příliš rychlý. Končím hlasování. 26 ku 40, zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 62. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 75, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 77, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno 79, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno 80, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnut 81, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno 83, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnut 84, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto 86, kdo je pro, proti 84 chcete ověřit? Končím hlasování. 30 ku 34 odmítnuto. 86, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 87, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnut. Kompromis 12, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 13, pro, proti zdrželi se schváleno. 95 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 97 pro? Proti? Eh, Donívám se, že to bylo zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 102 pro, proti, ověříme. Já Abstimmung ist Končím hlasováním. 29 pro, 35 proti, odmítnuto. 102. O 102 jsme hlasovali. Dobře, takže 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 109 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 14 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 115 pro, proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 116 je na řadě, je to tak? Ne. A teď hlasujeme o 116C. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 Končím hlasování. 36 bylo pro, 28 proti, takže schváleno. 100 proti. Zamítnuto, ale pro jistotu to ověříme. Končím hlasování. 28 pro, 37 proti. Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Nejspíše zamítnuto, ale ověříme to. Die Abstimmung ist Končím hlasování. 28 pro, 34 proti, zamítnut. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. ist geschlossen. Končím hlasováním. 52 pro, 5 proti, takže zpráva byla přijata. Blahopřeji panu zpravodaji. Padesát dva bylo pro, pět proti. Devět se zdrželo. pokud budete mít brýle, tak pokud má člověk brýle, tak se mu něco takového nestane. So. Teď nás čeká ještě dlouhé, složité hlasování a to je zpráva Pancery. Nechci eh, slovo panu Pancerimu udělit, aby se to ještě více neskomplikovalo. Kdo je pro? A tady musíme hlasovat elektronicky. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 60 pro, dva proti, tři se zdrželi. Děkuji. A teď Se dostáváme k diskuzi o zprávě Vejrinena, to jsme museli naposledy posunout, čili odsunout, pardon, pak, když si správně vzpomínám, ano, máme tady zpravodaje pana Vejrimena, který to tenkrát chtěl odsunout a ráda, rád bych ho požádal, aby se chopil slova. a aby nás uvedl do jeho zprávy. Ale zároveň bych chtěl říci, že už zítra ne, pozítří ve 12 hodin máme eh, lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. 12. října se budeme touto zprávou zaobírat znova. 13. října budeme hlasovat a potom se bude hlasovat na listopadovém druhém plenárním zasedání. Souhlasíte s tímto postupem? Je to tak. Takže pan Vejry nemá slovo. Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem měl příležitost představit svou zprávu minulé, ale potom jsme neměli čas na rozpravu, takže já opravdu jenom ve stručnosti zopakuji to, co už jsem zde říkal. Nápad sepsat zprávu z vlastní iniciativy o globální roli Evropské unie vznikl v září minulého roku, když pan Kevin Watkins předložil zprávu o evropských think tancích a ten název té zprávy byl náš společný zájem, proč potřebujeme globální řešení. Na základě tohoto úvodu jsme potom měli rozpravu, kdy jsem řekl, že bychom měli předložit zprávu vlastní iniciativy o globální roli Evropské unie. Rozsah zprávy se omezil pouze tedy na eh, úlohu EU v OSN a sice jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky. Tuto eh, omezení v praxi nebylo zas tak zásadní, protože systém OSN pokrývá eh, veškerou multilaterální globální spolupráci. To, co v té zprávě chybí, jsou tedy pouze bilaterální vztahy mezi EU a zeměmi mimo Evropu. Tato zpráva se tedy týká veškeré multilaterální globální spolupráce. Struktura zprávy eh, má takové tři prvky. Nejprve hm, Zpráva uvádí cíle zahraniční politiky EU, které vychází z smluv. si myslím, že je velmi důležité podívat se takto na naše cíle a pokusit se je propagovat taky v rámci systému OSN. Potom tam máme eh, zase krátkou prezentaci struktury Organizace spojených národů a konečně několik návrhů k tomu, jak lépe dosáhnout cílů eh, v oblasti zahraniční politiky EU v rámci OSN. Eh, ve zprávě nalezneme doporučení ohledně posílení Rady bezpečnosti OSN. Tam jsou tedy některé reformy eh, Rady bezpečnosti. Zpráva znovu opakuje starou, eh, staré stanovisko Evropského parlamentu v tom smyslu, že Evropská unie by měla mít stále zastoupení eh, v Radě bezpečnosti. Já si myslím, že tenhle návrh není příliš realistický, ale protože mm, už je to takhle dlouhodobá pozice eh, tohoto parlamentu, tak jsem to prostě do té zprávy začlenil. Kromě toho tam stojí, že bychom měli ustanovit nový eh, významný orgán v rámci systému OSN, který by se věnoval udržitelnému rozvoji. Ten by se zabýval veškerými politikami mimo bezpečnostní politiku, která spadá pod Radu bezpečnosti eh, Složení takovéto rady by připomínalo složení Rady bezpečnosti. byly by tam stálí členové a jediný rozdíl, který tam navrhuji, že by tam nebylo právo VETA, tedy pro tuto radu udržitelného rozvoje. E, potom tam hovoříme o parlamentu. Eh, někteří eh, kolegové to kritizovali, říkali, že bychom měli začít nějakým parlamentním shromážděním. To by mělo být tedy jakýsi první krok a potom dlouhodobý krok, dlouhodobý cíl by byl takhle ustanovení celosvětového parlamentu, který samozřejmě je, to je trošku idealistická představa nejdůležitější odstavce jsou odstavce 12, 13, 14 na konci, kde eh, vítáme um, ustanovení pracovní skupiny Eh, tedy vítá, že komise zvolená v roce 2014 ustanovila pracovní skupiny a místo předsedkyně komise vysoké představitelce zvěřila pravomoc koordinovat vnější politiku EU. Takže tohle to tedy považujeme za důležité. Návrh také navrhuje, že Evropský parlament musí být sto čelit těmto problémům stejně komplexně a jednotně a zorganizovat odpovídajícím způsobem svou práci. Domnívá se, že koordinace všech politických témat, které se týkají vnější činnosti EU, by měla být svěřena výboru pro zahraniční věci, přičemž ostatní výbory by byly žádány o vypracování stanoviska. A na závěr Žádá radu a komise, aby v tomto, o tomto přístupu uvažovali a každoročně předkládali Evropskému parlamentu zprávu o celosvětové činnosti EU a zajistili tak, aby Evropskému parlamentu připadla aktivní role při definování a kontrole prostředků pro dosažení zahraničních politických cílů EU. Já jsem sepsal tuto zprávu tak, že se zaměřuje na zásady, jakési hlavní politické linie. A já doufám, že pozměňovací návrhy nebudou zabíhat do detailů, protože máme výroční zprávy OSN, kde můžeme eh, se zabývat těmi eh, každodenními politikami OSN. Takže já doufám, že tady půjde opravdu o eh, principiální otázky, institucionální otázky, o, o to, jak posílit roli EU v rámci systému OSN a jak také posílit naši globální roli jako takovou. Takže o to jde, pane předsedo, v, této, v tomto návrhu zprávy. Já se nyní těším na všechny vaše připomínky, komentáře a také na případné pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrých kompromisních formulací mezi jednotlivými politickými skupinami. Já už jsem měl příležitost setkat se s několika stínovými zpravodaji. Na zasedání jsem pozval všechny, ale to nebylo tak úspěšné, nesetkalo se to tedy s ohlasem, ale ještě samozřejmě se můžeme setkat v budoucnu nad konkrétními pozměňovacími návrhy. Takže nyní si rád vyslechnu debatu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Žán tady nemůže dnes být a proto já tady budu, já tady představím jeho příspěvek, naprosto souhlasím eh, s jeho hlediskem. Můj kolega chce nejprve poděkovat panu zpravodajovi za jeho práci, za jeho zprávu a přeje si spolupracovat v prohlubování nad určitými aspekty textu, eh, které podle něho nebyly dostatečným způsobem popsány a stejně chce po- předložit pozměňovací návrhy eh, týkající se obecně zprávy o aspektech zahraniční pomoci. Chce opět předložit propracovanější další návrhy co do zahraniční politiky EU z hlediska výzev, kterým dnes čelíme, abychom lépe mohli zvládat tuto problematiku ve spolupráci s OSN text podle něho e, upozorňuje příliš na e, reformu OSN a na trvale udržitelný rozvoj, ale je třeba ke podpoře zahraniční politiku Evropské unie. Kromě toho tady je pozměňovací návrh týk týkající se substance jako takové. A sice e, přípravnou roli Evropské unie v OSN, zejména týkající se finančních příspěvků a finanční účasti členských států pro mírové operace. A, a, e, je třeba přivítat e, již a společné akce EU a OSN Eh, je třeba vyzdvihnout mise eh, v Mali a v jiných zemích, které svědčí o dobré spolupráci mezi OSN a EU. Eh, zpráva tedy vítá prohlubování vztahu mezi EU a OSN, zejména v oblasti mm, mír udržujících operacích a výměna se vnutem jelikož se, co se týče bezpečnosti a obrany eh, OSN, tato zpráva udržuje oficiální postoj EU, který vyžaduje jedno trvalé křeslo v Radě bezpečnosti. To musí být naším dlouhodobým cílem. Ehm, zároveň se zdůrazňuje, že členské státy Evropské unie a Státy, které se účastní bezpečnostních otázek v OSN, musí prohloubit své aktivity. Je třeba zohlednit zejména význam určitých členských států, aby dali k dispozici lepší materiály pro lepší zahraniční politiku Evropské unie. A máli tedy eh, postupovat lépe práce na Radě bezpečnosti. V této zprávě se jedná také o jiné praktiky, pardon, jiné akci, eh, na kterých by se měly účastnit eh, jiné státy týkající se mírotvorných operací nastartovaných Radou bezpečnosti OSN. Už jsem řekl na začátku, že naprosto souhlasím s tím, co stínové zpravodaj říká. Ještě bych dodal, vím, že pan Vejnen je zároveň místopředsedou výboru pro rozvoj. I já jsem členem tohoto výboru a e, je třeba usilovat o trvale udržitelný rozvoj, ale proto je třeba pozměnit také mezi interinstitucionální dohody, aby se více zdůraznily otázky environmentální a rozvojové. Já mám určité pochyby, co se týče eh, FM, eh, Evropského měnového fondu a jiných organizací, eh, které um, také jsou činné v tomto tématu. Tak så mycket. Eh, Já vill börja med att tacka rapportören för det här första utskottet. Děkuji. Chtěla bych eh, nejprve poděkovat panu zpravodaji. Myslím si, že to, co vypracovali, je dobrým základem pro rozpravu. Myslím si, eh, že se zde zdůrazňuje význam toho, aby členské státy spolu eh, koordinovaly svou práci a jednaly také s OSN a dalšími mezinárodními organizacemi. Je potřeba tady prosovat zejména důraz na eh, lidská práva a musíme zajistit, že toto zůstane aktuální, tak aby role EU byla posílena. Demokracie a lidská práva Eh, hrají eh, důležitou roli eh, v postoji EU na světové scéně a role EU by měla být v rámci OSN zdůrazněna. Musíme být aktivnější, pokud jde o řešení konfliktů. Měli bychom mít nástroje včasného varování a jasnější mandát, který by měl zahrnovat i komponentu lidských práv. předložím pozměňovací návrh ehm, v souladu s eh, usnesením 1425. Jde tam o úlohu žen eh, při řešení konfliktu a, udržet, eh, a při snaze udržovat mír. Já si myslím, že bychom měli v budoucnosti podporovat zvolení eh, kandidátky, tedy ženy na post generální tajemnice OSN v budoucnosti. Nešíření atomových zbraní eh, by měla být jedna z priorit EU eh, e v rámci OSN. Zdůraznit bych chtěla také důležitou úlohu Evropské unie pokud jde o moratorium o chemických zbraních. Je velice důležité, aby Evropská unie pokračovala v boji e, za nediskriminaci a hájení e, lidských, e, pardon, ženských práv. Je potřeba bojovat za rovnost mužů a žen. Bude tady také první rada pardon, nedávno proběhla první rada OSN o LGBT, takže to bychom měli uvítat a těším se na další rozpravu. Děkuji. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Well, uh... Děkuji, pane předsedo. Toto uh, je diskuze o dokumentu, kde eh, se to týká několika různých věcí. Uvidíme, jestli to bude fungovat v budoucnosti nebo ne. Některé věci budeme muset ještě dále více eh, prodiskutovat. Uvidíme, jestli to bude mít eh, globálnější podporu, protože většina tohoto textu se netýká současné efektivity EU v rámci OSN a v různých podorganizací, ale je to spíše eh, určitý návrh reform eh, OSN, eh, což je něco, co je v podstatě mimo mandát, který vlastně zpravodaj v rámci této zprávy má. EKR e samozřejmě si přeje, abychom tady měli efektivnější multilateralismus na Eh, úrovni eh, OSN a je jasné, eh, že jednotlivé země sami nemůžou některé věci řešit. Samozřejmě proto tady máme OSN, pokud jde o klimatické změny, prevenci konfliktů, mírotvorbu, lidská práva, pomoc v rámci humanitárních práv a další věci. Ale to není to, na co se měla zpráva především zaměřit. Naše skupina eh, si uvědomuje, že dříve nebo později bude potřeba, aby proběhly reformy eh, strukturu OSN a samozřejmě bychom si nepřáli, aby eh, tady dvě členské státy v rámci eh, P5, eh, eh, aby tam ta situace byla taková, jaká je. Byl to poslanec ze Spojeného království by se mi to nelíbilo. Jsou tady někteří, kteří si myslí, že Německo by možná mělo hrát roli jako stálý člen v Radě bezpečnosti společně s Indií a Japonskem. Ehm, a otázka zřídit nový orgán, který by se zabýval eh, udržitelným rozvojem, to je docela zvláštní. Já jsem to zatím ještě nikdy neslyšel. Věřím eh, zpravodaji, eh, když tady předkládá tento koncept, ale příliš mě to nepřesvědčilo. Pokud jde o ty tři pilíře, sociální, environmentální, ekonomická, tak takové struktury už v OSN existují, které by měly být posíleny spíš, než aby se vytvářel nový orgán s novými komponenty kompetencemi a výsadami. EKR eh, e eh, by to mm, ovšem nakonec mohla v této podobě přijmout. Eh, děkuji zpravodaj za snahu, za to, že se snaží tam vkládat nové myšlenky, ale v tuto chvíli celá ta reforma OSN je paralizována, protože pokaždé, když se navrhnou noví stálí členové, tak některé ze stávajících členů jsou proti tomu z nejrůznějších důvodů, takže um, tady um, uh, je to zajímavý text, ale jak říkám, naše skupina nemůže některé ty části toho obsahu podpořit. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vítáme zprávu, která zahrnuje celou řadu zajímavých eh, podnětů, ale tento dokument by se neměl eh, odvažovat zacházet eh, příliš daleko, pokud je o změny stávajícího systému OSN. Možná, že některé z těch myšlenek, které byly navrženy, by bylo možná dobré prodiskutovat v rámci pracovní skupiny AFETu pro vztahy s OSN. Měli jsme tady, neměli jsme žádné setkání této skupiny během posledních 24 měsíců, ale tam by asi bylo dobré tyto věci prodiskutovat. Jsem eh, ráda, že se tady EU objevuje jakožto někdo, kdo hájí lidská práva a já bych byla ráda, kdyby se na to ještě více ve zprávě upozorňovalo, kdyby se to tam vyzdvihlo. Mám různé návrhy, nebudu je všechny eh, uvádět, jenom některé myšlenky. Myslím si, že zpráva by měla vypíchnout, že OSN eh, propaguje mezinárodní spravedlnost prostřednictvím Mezinárodního eh, soudu, a soudního dvora a potom Evropského dvora, pardon, soudního dvora pro lidská práva a tak dále. Soud pro lidská práva velmi úspěšně uh, přispěla eh, k pokroku v EU, pokud jde o lidská práva a jejich dodržování. Může to sloužit jako příklad pro jiné oblasti eh, v rámci OSN. Tato zpráva by měla také reflektovat zvláštní zprávu eh, Soudního dvora. Slyšeli jsme o efektivitě příspěvku EU prostřednictvím organizací OSN v zemích dotčených konflikty. Tato zpráva eh, by měla hovořit o tom, že je potřeba, aby se vytvořil strategičtější přístup k agenturám OSN, zejména pokud jde o plánování externích eh, finančních nástrojů. Vysoká představitelka eh, v příslušných delegacích EU e v nestabilních regionech by měla zajistit větší viditelnost a efektivitu pomoci pomoci Evropské unie v terénu. Bylo by dobré, eh, kdyby bylo zdůrazněno, že Evropská unie je klíčovým partnerem OSN v, obla- eh, v otázce řešení krizí. Vysoká představitelka Mogherini eh, v tomto ohledu zdůraznila, že Rada bezpečnosti přijala své první prohlášení o spolupráci mezi OSN a EU a vybízí nás, abychom posílili institucionální vztahy zájemné a tedy partnerství. Také by tady měla být zdůrazněna role, pokud jde o kontrolu eh, zbraní ze strany EU. Jsou tam také některá doporučení a pozměňovací návrhy. Eh, v tomto ohledu měli bychom eh, uvítat, že generální schromáždění OSN tady v tom ohledu přijalo dohodu a uvítat bychom měli také kroky EU k podpoře univerzální ratifikace Eh, dohody. Já už jsem eh, se zaměřila na některé z pozměňovacích návrhů v tomto svém projevu a jeden z posledních je eh, k posílení mezinárodního práva. Tady je potřeba posílit striktní interpretaci mezinárodního právního rámce, který vede k tomu, že by užívání zbraní a dronů musí být eh, s ohledem na mezinárodní právo. Musí se přitom dodržovat mezinárodní eh, právo. Pan Castaldo. Grazie, presidente. Sicuramente questa... Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva no, je velice užitečná a děkuji panu zpravodajovi. Je to velice důležité, abychom mohli zvažovat naši roli jako Evropská unie v souvislosti se současnými slabinosti, slabinami, které se ukazují ve fungování. Zejména se mi líbí návrh, který už tady obíhá dlouho. A sice, že by Evropská unie měla získat stále místo v Radě bezpečnosti. Hmm, tato otázka ještě zůstává otevřená. A Důležité je, aby když se podíváme do budoucnosti, jsou ta křesla obsazena Francie a Německem, ale musíme popřemýšlet o tom, zda by regionální organizace, jako je Evropská unie eh, či ASEA, e se nemohly také práce na Radě bezpečnosti účastnit a mít tam své místo. Je tomu tak, že právo VETA pro všechny členy Rady bezpečnosti ochromuje v současné době Radu bezpečnosti. Víme, že je-li třeba hlasovat jednomyslně, pak často nejsou rozhodnutí účinná a pomoc přichází pozdě. Proto jako EU navrhujeme, aby se hlasovalo kvalifikovanou většinou do budoucna. Důležité je také, na co již poukázala místo předsedkyně komise a vysoká představitelka SVČ. Jistě je to pozitivní návrh, ale potřebujeme více než tu koordinaci, na kterou bylo upozorněno. Potřebujeme větší koordinaci v oblasti zahraniční politiky a e, jistě by nějaký vysoký představitel mohl se této role ujmout. Potřebujeme dělat takovou politiku, která bude ve službách e, společné zahraniční politiky a za, bude založena na zásadách e, právního státu, lidských práv a dalších. To vše paralelně se úvahami, které se týkají části textu v souvislosti s rozhodováním generální, valného zhromáždění, které by se mohlo stát světovým zhromážděním jako výraz vůle všech těchto národů, ale víme, že to nebude možné, eh, protože to by se musely konat svobodné demokratické volby ve všech členských státech a toto je velmi nereálná představa v současné době. V nejlepším případě eh, tady dochází k incidentům a nesrovnalostem ve volbách. Děkuji a my předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát. McAllister. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil jenom krátce ke slovu, abych poukázal na to, že jsem zpravodajem v AVKu pro stanovisko k této zprávě. A Dostali jsme několik pozdějovacích návrhů k mé zprávě, zítra to vyjasníme se stínovými zpravodajem. Jinak obecně se domnívám, že zpráva finského kolegy je velice obšírná a také vyvážená. Je tady jeden bod, na kterých bychom v AVKu chtěli upozornit. Rádi bychom poukázali na to, že Evropská unie a členské státy jsou nejdůležitějšími dárci peněz v OSN a protože je tomu tak, poukazujeme na iniciativu Devering as One na nezbyt nezbytnost vyšší viditelnosti eh, evropských prostředků používaných v OSN a také informace o jejich účinném využívání. A je třeba, abychom také měli zpravodajství ze strany OSN co do evropských eh, finančních prostředků, které jsou poskytovány. Děkuji. Sorry. Ah. Uh, Děkuji. Ráda bych kolegovi poděkovala za tuto velmi zajímavou zprávu, to je poprvé. Co vidím na papíře napsáno, to, co už řadu let říkám. Za prvé obrovsky důležitá je reforma Rady bezpečnosti. Tady nejde jenom o fungování OSN nebo efektivitu OSN, ale jde tady i o samotnou efektivitu Evropské unie. Protože v reformované Radě bezpečnosti samozřejmě musí být zastoupena Evropská unie. Jedině tak bude moci eh, také politicky koordinovat a mm, vyjadřovat jedním hlasem mínění EU. Takže tady opravdu jde o celek EU. A i nyní se nacházíme ve středu krize, protože OSN nedostatečně zareagovala na krizi v Sýrii. E, absolutně potřebujeme také reformu e, vůbec e, celého práva VETA. To by mělo být mnohem více omezeno. Není možné, aby jedna mocnost prostě vetovala všechny věci. Musí to být omezeno minimálně na dvě nebo tři země. Mm, role EU je e, nenahraditelná. Viděli jsme také e, skvělou e, práci, kterou odvádí UNHCR. Dnes dopoledne měl pan Guterres tady prezentaci v Evropském parlamentu, ale On říká, my jsme vždycky propagovali také mezinárodní právo, nikdy jsme ji nechtěli porušovat, takže prostě v rámci tohoto musíme fungovat. A já nejsem schopna akceptovat, že jeden z našich členů, jako třeba Velká Británie, nyní používá drony pro cílené zabíjení. To je absolutně nekompatibilní s mezinárodním právem a e, o tom nesmíme mlčet. A to mimo jiné je, tady je dobrá platforma to říci. Vysoká představitelka Mogherini by měla tlačit na členské státy v téhle otázce. Já jsem ráda, že parlament konečně tohleto dal na papír, ale já si myslím, že, paní, eh, že bychom měli zatlačit na paní Mogherini, aby také ona zatlačila nečlenské státy. Eh, víme, že situace v tuto chvíli je velmi těžká, co se týče veřejného mínění a důvěry v EU. Je těžké lidem říci, že potřebujeme více EU než méně ale e, samozřejmě potřebujeme také pomoci členským státům, které jsou nejvíc konfrontovány s e, problémy. Mm, musíme prostě nastartovat reformu Rady bezpečnosti. Pokud my mezi sebou v Evropské unii se dohodneme, můžeme ovlivnit i e, to vlastně stávající zastoupení a prostě odstartovat reformu Rady bezpečnosti. Děkuji. Káva. Děkuji hned na začátek. Nejprve děkuji kolegovi za sepsání zprávy. Nás eh, samozřejmě čeká eh, referendum ve Velké Británii o členství v EU. O čem je Evropská unie? Tahle ta zpráva hovoří o vztahu mezi EU a OSN. Eh, v podstatě tady jde jenom o další přebírání moci ze strany EU. Tady v podstatě jde o posílení role EU na úkor členských států Eh, také v podstatě tady navrhujete světovou vládu. Tady eh, to je úplně za prvé nerealistické, ale za druhé to také je obrovsky drahé, co se týče vynakládání eh, peněz daňových poplatníků zatím tedy máme zastoupení Francie a Velké Británie. Co byste chtěli nahradit to jedním, jedním křeslem pro EU? A pro Spojené království a Francie my často nesouhlasíme s některými kroky Rady bezpečnosti, ale e, přeci jenom Rada bezpečnosti se hrála velmi důležitou roli v minulých krizích, včetně třeba války v zálivu a podobně. Je tedy e, velmi důležité, abychom jak by mohlo mít tedy v rámci eh, Evropy, eh, jak by mohlo být v našem zájmu vzdát se dvou křesel, tak abychom měli křeslo jedno, to přece není možné. A určitě žádný britský poslanec by tohle to nemohl podpořit. A to eh, Samozřejmě také potom nesmíme zapomínat, že je potom ještě rotující členství Rady bezpečnosti, které se dostalo potom také řadě členských států. A e, Další věc, e, Evropská unie není e, jaderným hráčem, i když máme třeba, řekněme, určitou bezpečnostní politiku, ale Podívám, podívejme se třeba také na roli, jakou se hrála Evropská unie v konfliktech, jako je třeba také, jaké, byla, jaké byly konflikty na Balkáně a podobně. To nevyvolává v lidech moc velkou důvěru. A Potom tam máme ještě další rozpočtové návrhy, tam zase to je další útok na suverenitu členských států. Některé návrhy jsou v podstatě úplně zbytečné a e, už máme dobré protokoly, které bohatě stačí. Nepotřebujeme tedy Eh, komplikovat situaci, která už je dobře nastavená třeba 100 eh, let, co se také týče zastoupení jednotlivých velvyslanectví různých zemí eh, v určitých regionech a podobně. Bod 6. Tam zase se Evropská unie snaží převzít ještě více pravomocí. Ehm, Potom se snažíme také pod eh, dalšími body dostat eh, takové organizace, jako je třeba Světová eh, banka, pod kontrolu EU a podobně. Bod 11 navrhuje nezbytné reformy EU údajně, ale to, nic z toho není nezbytné. Pane předsedo, já myslím, že už jsem řekl dost. Děkuji. No, Mr. Kovačev. Pan Kovačev. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za zajímavý návrh. Mám několik eh, připomínek. Potřebujeme hrát mnohem, nebo potřebujeme, aby tady byla mnohem aktivnější úloha v rámci Rady bezpečnosti, zejména s ohledem na dramatickou situaci na eh, Středním východě. A v tuto chvíli Eh, ze strany OSN k tomu nejsou eh, žádné signály. Viditelnost OSN je velmi nízká a dále musíme být efektivnější, pokud jde o prosazování reform v rámci OSN. Měli bychom se vždy eh, shodnout tady a s radou na seznamu takových reform, tak abychom mohli přijmout usnesení, odhlasovat ho v parlamentu a my tady vybízíme radu, aby předložila zprávu eh, v tomto duchu, ale musíme se také dohodnout na seznamu reform, které bychom si přáli dosáhnout na úrovni OSN. Mnohokrát bylo řečeno, že Rada bezpečnosti je zastaralá a eh, z, vlastně v podstatě od doby 1945 kdy eh, skončila druhá světová válka, ale v tuto chvíli tam není ochota v stále radě OSN, aby přijímali nové členy nebo to tam nějakým způsobem obměnili a nejde to kvůli právu VETA. Je to obtížné. A pokud je o volby generálního tajemníka v rámci OSN, tak tam si také myslím, že se musíme držet pozice, že teď je na čase Evropa a proč by poprvé eh, neměla v této funkci stanout žena? Děkuji. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Zpráva, o které diskuzujeme, je velice ctižádostivá a obsahuje celou řadu nových naléhavých záležitostí. Říkám, že je ctižádostivá, protože se nejenom týká nezbytnosti zlepšit roli EU v OSN, nejbrž jedná se rovněž o navrhovaných reformách OSN samotného. To se vlastně doplňuje. E, problematika, kterou máme dnes, se soustředí zejména na ten druhý aspekt. A tady mm, musím vyslovit určitou kritiku. Co se týče světového parlamentu, to je tedy myšlenka, o které bychom měli uvažovat a myslím si, že to je samozřejmě dlouhodobý cíl. Ale přece jenom se mi zdá, že musíme být velice obezřetně opatrní s návrhy takového typu. Ale mm, když se podíváme na první část zprávy, nevím, zda Tady se totiž praví, jaké jsou nejdůležitější eh, ideje pro současnou práci a přitom se jednají dlouhodobých záležitostí. Za prvé souhlasím se myšlenkou specifického křesla stálého člena Rady bezpečnosti v OSN, i když víme, že to asi bude dlouhodobá záležitost. Řekl bych, že reforma rady Eh, bude možná jedně v případě co největší dohody. A další aspekt. Myslím si, že bychom měli přemýšlet o tom, zda je příhodné vytvořit Radu pro trvale udržitelný rozvoj. V roce 2013 se konala významná reforma Ekosoku a nevím, zda by se tady měl vytvářet další eh, tak ambiciozní orgán. Já osobně tedy nevidím žádnou logiku v tom, že když se vytvoří ta rada, že se zase eh, vezme to, co se dělá v Radě bezpečnosti a budou tady další stálí členové. A nedomnívám se, že je to ta nejlepší myšlenka. Potom tady máme problémy zprávy veřejných záležitostí a politik i OSN, ale nevím, zda toto je dobrý nápad to dát do této zprávy. A na závěr bych rád řekl, že to, co říká pan zpravodaj na závěr, bych ještě zdůraznil. A sice, že OSN se musí stát efektivnější, účinnější organizací pro dosažení Evropské unie, ale bude to možné jedině, když budou koordinovat a spolupracovat členské státy. Máme článek 34, který to říká, když hovoříme o OSN v druhém a třetím odstavci o stálých členech. Ale máme tady také eh, odstavce, kde se jedná o roli vysoké představitelky prostředky. Myslím si, že je nutno, abychom více ve zprávě zdůraznili, že je třeba zintenzivnit práci a úsilí, aby také Evropská unie hovořila jedním hlasem. Eh, děkuji panu zpravodajovi za celou řadu nových myšlenek, které ve zprávě předložil. Ja, vielen Dank. Ich Děkuji mnohokrát. Já bych se rád soustředil pouze na jeden aspekt a to je možná reforma Světové rady bezpečnosti. Nechci teď hovořit o pravděpodobnostech, nechci tady spekulovat, ale domnívám se, že kdyby to nastalo, bylo by třeba pragmaticky postupovat a vycházet z toho, že by muselo dojít ke změně statuku současných pět eh, stálých členů v čele VETA, že to by se muselo změnit, čili nezávisle na tom, zda těch pět členů bude mít ještě stejnou závažnost jako v roce 1945. Domnívám se, že to tak jako tak zůstane. A kdybychom to rozvíjeli dál, dokázal bych si představit, že bychom v takové zemi, jako je Indie, poskytli permanentní kře- stále křeslo, promiňte. A kromě toho se mi líbí ta myšlenka, že by se regionálním organizacím poskytlo také křeslo. Otázka je, zda by se jim dalo právové, tak kdyby dostala Evropská unie dodatečné sídlo, nebo také Africká unie křeslo, anebo ASEAN, tak by možná bylo možno zapracovat myšlenku, že oni by mohli odevzdat svůj hlas jenom budou-li jejich členové hlasovat jednomyslně. Eh, když se podíváme například na to, jak se postupuje v Evropské unii, v záležitosti vnější bezpečnosti tady potřebujeme jednomyslné rozhodování a v tom případě bychom také jednomyslně měli odezdávat náš hlas. A teď řeknu něco ironicky. To bych rád věděl, zda ti oba další členové Evropské unie, kteří tam také sedí, eh, by měli nějaký manévrovací prostor, aby hlasovali jinak, než tak, jak to bylo dohodnuto na tom jednomyslném rozhodnutí. A to by rozhodně vedlo ke zvýšení uh, imidže a role Evropské unie a přispělo by to ke konstruktivní roli, kterou hraje Evropská unie ve světě. A to by bylo významné opry jiné části světa, eh, které mm, s velkým úsilím v OSM pracuje, proto se domnívám, že by to mohla být alternativa atraktivní, kdybychom dostali toto křeslo. A hlavně, kdybychom měli jednomyslné rozhodování, tak abychom také měli právo hlasovat. A to by možná mohlo platit i pro Africkou unii, pro ASEAN, pro země Latinské Ameriky, aby mohli uplatnit svou váhu, pakliže budou si v záležitostech zajedno. To možná by se dalo do těch reform ještě zapracovat. Pan zpravodaj? Ja, Mr. Chairman. Děkuji, jsem zde, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům za inspirativní eh, nápady, které zazněly ve vašich eh, připomínkách. Těším se také na vaše pozměňovací návrhy a na diskuze se stínovými zpravodaji různých skupin. Chtěl bych se ještě jednou vyjádřit k hlavní myšlence té zprávy. Samozřejmě si klade za účel posílit systém OSN jako takový. Lepší koordinace na celosvětové úrovni a také lepší eh, dosahování cílů EU eh, e Samozřejmě potřebujeme eh, proto mít eh, reformu, to není nic nového. Už v roce 1992 byly předloženy návrhy na reformu OSN. Tenkrát to vedlo jenom k velmi malým kompromisům, nic eh, úplně efektivního dosaženo nebylo. Takže eh, tahle ta myšlenka, jakési ustanovení nové rady pro udržitelný rozvoj, je velmi důležitá. Také mm, další věc, jak, efektivní, jak eh, Evropská unie může efektivně ovlivňovat systém OSN, co se týče Rady bezpečnosti, tak je velmi těžké mít nějakou hlubší reformu, pokud Francie a eh, Spojené království nebudou ochotny vzdát se svého křesla a nebo pokud země eh, ostatní nebudou ochotny dát EU eh, další křeslo navíc. Takže to je v podstatě takhle, takhle jsme ve slepé uličce. Ale já si prostě myslím, v té zprávě říkám, že eh, toto křeslo zastoupení v Radě bezpečnosti OSN by EU mít měla. Na druhou stranu, pokud, máme, pokud budeme mít tuhletu radu pro udržitelný rozvoj, tak další země, jako je například Indie nebo Brazílie, by mohly být stálými členy téhleté rady udržitelného rozvoje a aspoň tedy budou moci ovlivňovat rozhodnutí této rady, ale samozřejmě Evropská unie by byla potom klíčovým hráčem eh, v této nové radě. Takže já si myslím, že celá ta architektura, kterou eh, navrhuji, splňuje eh, cíle této zprávy. To znamená, navrhuje opravdu to, jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky prostřednictvím um, reformy toho systému OSN. Ještě jednou tedy eh, těším se na vaše pozměňovací návrhy i rozpravy, které nás čekají se stínovými zpravodaji a nakonec potom budeme muset hlasovat. Mohl, jsem, mohl bych okomentovat ještě řadu dalších věcí, ale možná bude lepší, když eh, se takto omezím na těch pár věcí, které jsem zde uvedl. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaj. Nevím, jestli je to ve zprávě obsaženo, ale asi by tam měl být ještě jeden bod, aby se posílil vliv Evropské unie a sice měli bychom hovořit o otázce viditelnosti. Evropská unie v mnoha oblastech je hlavním přispěvatelem pro uskutečňování programu OSN, včetně otázek, o kterých jsme diskutovali dnes ráno. A nikdo to neví, ani my sami. A myslím si, že autorita toho, který hodně přispívá, by měla být posílena. Mohl by to být určit mohlo by to být určitou pobíčkou. A také je důležité, aby viditelnost se stala otázkou představování sama sebe ze strany Evropské unie, když například eh, vidím, že v uprchlických táborech Eh, eh, je tam napsáno American Relief Program a přitom víme, že 70-75% finančních prostředků do těchto táborů plyne z Evropské unie, čili to by mělo být více zviditelňováno, chceme-li také zvýšit naši roli v rámci OSN. Děkuji mnohokrát na pár minut, teď ukončím projednávání tohoto programu, nebo máme ještě něco na programu mezi tím? No to jsem řekl. Mm, takže pozměňovací návrhy do pozítří do 12 hodin nutno předkládat. Máme 15-minutovou přestávku, potom přijde Helga Schmidt a myslím si, že to bude velice zajímavá diskuze, protože ona se právě vrátila z Iránu.